liebe Kolleginnen und Kollegen, während der eine Ausschuss... kolegové, jeden eh, výbor eh, se eh, zasedá společně s výborem pro zahraniční věci, výborem pro rozvoj, ehm, takže chci kolegy srdečně přivítat a ehm, na programu máme představení zprávy o Turecku, ale především chci přivítat všechny kolegy. Takže paní, pane McAllister, dámy a pánové, vážení hosté, také já vás chci přimítat na eh, této prezentaci zvláštní zprávy účetního dvora. Je pozitivní, že o tom můžeme jednat společně s mm, různými výbory. Také si velice ceníme práce účetního dvora, kterou parlament zohledňuje ve své, v rámci své parlamentní kontroly. První zpráva, um, facilita pro uprchlíky v Turecku, je to vhodná chvíle, protože zpráva se bude projednávat v souvislosti s 4. února v souvislosti s zprávou komise o Turecku. Podpora mm, facility pro uprchlíky byla užitečná pro řešení uprchlické krize a podpoře prioritních potřeb uprchlíků. To je tedy všechno z mé strany, paní McEwen. McEwen. Mm, děkuji, děkuji paní Gresle, děkuji výboru pro rozpočtovou kontrolu za organizaci dnešní společné schůze. Eh, k Turecku. Já jsem byla v Turecku v roce 2015, předtím, než byla um, vytvořena tato zvláštní facilita. A za tři týdny se tam vypravíme znovu, takže vyslechneme od účetního dvora, jaká ponaučení z toho vyplývají. Eh, co se týče a Eh, trustu nebo svěřeneckého fondu pro Afriku. To je velmi důležité. Komise bere velké prostředky z Evropského rozvojového programu a dává to dohromady v Africe a vynakládá to na celou řadu projektů. Byla určitá skepse v parlamentu ohledně toho fondu jak eh, rozvojový výbor byl velice znepokojen způsobem, jakým vynakládáme ty prostředky na rozvoj, že ty eh, svěřenecké fondy by měly jít na projekty, eh, odkud původně přišly, to znamená rozvojovou politiku, nikoli deportace osob zpátky do Afriky. Víme, že komise přijde s novými, s obnoveními těchto fondů Eh, už některé z nich řešíme, to je možná trošku širší než něco teda jiného než ten širší fond pro celou Afriku. A poslední nevládní organizace, které jsou velcí poskytovatele eh, pomoci, jsou ve frontové linii za obtížných okolností, takže se těším na to, co se dozvíme o rozvojovém financování pro nevládní organizace. Ano, my jsme rádi, že je možné se sejít společně, a slovo dostane paní Jakobson, která bude prezentovat první zvláštní zprávu. Děkuji, dámy a pánové, za tuto příležitost vám prezentovat zvláštní zprávu o facilitě pro uprchlíky v Turecku. Ve své prezentaci budu eh, prezentovat hlavní zjištění a závěry z našeho auditu. Vzhledem Um, umístění je Turecko přijímající i transitní zemí pro uprchlíky ze sousedních zemí vzhledem k vyšším migračním tokům, především z důsledku syrského konfliktu, je v Turecku nejvíce uprchlíků, téměř 4 miliony lidí, včetně 3,5 milionů Syřanů. Od začátku krize Turecko poskytlo eh, významnou eh, podporu uprchlíkům. Facilita pro uprchlíky měla původní rozpočet 3 miliardy euro na roky 2016 a 2017, což je první tranše. Tato částka, eh, eh, z té částky 1 milion přišel z eh, evropského rozpočtu a 2 miliardy z, od členských zemí. V roce 2018 se rada, rada odsouhlasila druhou Um, tranši a přidala tam další 3 miliardy euro, eh, které mají být vynaloženy v roce 2018 a 2019. Cílem tohoto je eh, koordinovat eh, finance z evropského rozpočtu i z příspěvky z členských zemí, zvýšit efektivitu a komplementaritu podpory uprchlíkům a hostitelským komunitám v Turecku. Jaké otázky jsme zkoumali během auditu? Náš audit zkoumal, zda facilita efektivně podporuje uprchlíky v Turecku. Zaměřovali jsme se na management první tranše a na výsledky dosažené do posud mm, v té humanitární oblasti. Jsme zkoumali, zda fungování této facility jako mechanismu přispělo k relevantnímu ní a koordinované podpoře. Za druhé jsme zkoumali, zda humanitární projekty, které z toho, z toho financování mají očekávané výsledky. Dělali jsme audit deseti e, projektů, což představovalo 458 milionů euro. Co jsme zjistili? E, že v tomto náročném prostředí facilita pro uprchlíky rychle mobilizovala 3 miliardy euro z evropského rozpočtu a od členských zemí, aby eh, bylo možné rychle reagovat na uprchlickou krizi. Nicméně nedosáhla plně cílů koordinace, efektivní koordinace této reakce. Projekty, které jsme auditovali, poskytovali podporu uprchlíkům, to znamená, většina těch projektů dosáhla svých výsledků. Například um, sociální zabezpečovací síť, která řešila základní potřeby 1,3 milionu uprchlíků v Turecku. Na druhé straně polovina projektu ještě nedosáhla očekávaného výsledku a 9 z 10 projektů muselo být prodlouženo. Tady máme obvykle na mysli eh, dlouhodobý prospěch, který lze udržet bez další finanční podpory. To náročné prostředí bylo hlavní faktor, které bránil včasné implementaci projektu řízené nevládními organizacemi. Také jsme identifikovali prostor pro zvýšení efektivity projektů. Jako příklad, komise nehodnotila eh, komplexně, zda eh, ty rozpočtované náklady byly rozumné. Také jsme zjistili, že nepřímé nákladny partnerů, kteří implementovali velké projekty, byly vysoké a mm, tě úroveň um, záloh neodpovídala eh, potřebám cash flow. Komise identifikovala prioritní potřeby uprchlíků založených na komplexním hodnocení potřeb. Nicméně dohody mezi Tureckem a EU, jak řešit prioritní potřeby eh, v městské infrastruktuře a socioekonomická podpoře, vedlo k tomu, že ty, ty oblasti nebyly dostatečně pokryty. Podobné aktivity byly podpořeny ve zdravotnictví a vzdělání z jiných nástrojů, což vedlo ke složité koordinaci a paralelnímu využívání struktur na financování podobných projektů. Když jsme identifikovali dobré příklady ve zdravotnictví, kde komise podpořila k, eh, pom, tra, přechod od humanitární k trvalé pomoci, tak to nebylo systematicky dosaženo. Komise vyt, zavedla vhodná opatření na monitorování humanitárních projektů. Hlavní omezení bylo odmítnutí tureckých orgánů udělit přístup k datech, k datům o beneficientech ani komise, ani my jako auditor jsme neměli možnost sledovat beneficienty od registrace po platbu. Což je závažná situace, když nemůžete sledovat ehm, tu platbu od začátku do konce. Eh, rámec eh, eh, výsledku se stále zpracovává, to znamená, že cíle a milníky ještě nejsou hotové. Veřejný reporting byl omezený a nepokrýval veškerou evropskou pomoc uprchlíkům Turecku. Závěr, ta facilita poskytla užitečnou podporu, ale je třeba ji zlepšit, abychom um, přinášeli větší přidanou hodnotu. Co doporučujeme jako auditoři? naší zprávě je řada doporučení, která by mohla pomoci efektivitě a účinnosti při implementaci druhé tranše rozpočtu. My doporučujeme, komise lépe řešila potřeby uprchlíků pro eh, městskou infrastrukturu, socioekonomickou podporu, zlepšit eh, zjednodušování a doplňování pomoci implementovat strategii od přechod k, od humanitární k rozvojové pomoci, zlepšovat efektivitu projektů hotovostní pomoci a řešit s tureckými orgány potřebu zlepšit prostředí pro nevládní organizace a na závěr zvýšit monitoring a reporting té eh, facility. Komise přijala všechna naše doporučení a já jim chci poděkovat za jejich konstruktivní spolupráci. Děkuji vám za pozornost a ráda zodpovím vaše dotazy k této zprávě. Děkuji. Děkuji. Naší zpravodajkou je paní kolegyně Kiniči, prosím. Grazie, prezidente, io rivolgo il mio saluto. Děkuji, paní předsedající. Děkuji a zdravím kolegy z výboru AFET a DV a děkuji paní Jakobsen a účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu o nástroj pro uprchlíky v Turecku. Ten nástroj dobře známe, představuje jednu z hlavních realizací akčního plánu, společného akčního plánu s Tureckem z 15. října 2015 a prohlášení členských států a Turecka z 18. března 2017. Je to nástroj, který je vnímán jako kontroverzní u některých, jak politicky, tak právně. Je to však nástroj, který nám umožňuje mobilizovat a koordinovat finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie a členských států ku prospěchu nějakých 4 milionů uprchlíků které Turecko přijalo od začátku krize a které hostí na svém území. Kromě toho, že, jak opakuji, zde mohou být určité eh, určité jaksi zmatečnosti ohledně tohoto eh, prohlášení. Je to, důležitý, je to důležitá akce Evropské unie a mm, instituce a náš parlament zejména eh, musí tohoto nástroje hodně dbát, protože ten nástroj eh, musí především fungovat tak, jak byl koncipován. V rámci rozpočtu jsme vyčlenili původně pro tento nástroj 3 miliardy euro. Je to, eh, pak tady máme ještě eh, druhou tranči 3 miliard euro z minulého června, což jsou jistě peníze, které si zaslouží naši pozornost. V tomto ohledu je evidentní, že pozitivně vnímáme, tak jak to tady zaznělo, že účetní dvůr má, je, je toho dojmu, že ten nástroj celkově vzato funguje tak, jak má, tedy pomáhá uprchlíkům. Samozřejmě jsou zde určité kritické body a doporučení učedního dvora. Zejména se to soustředí na monitoring projektů a vyhodnocení potřeb. Dovolte mi proto se k tomu eh, stručně vyjádřit. Chtěla bych eh, zejména odkázat na eh, přístup tureckých orgánů co do umožnění přístupu eh, lidem, kteří mají v těch projektech pomáhat. Eh, zaznívá to i v hodnocení účetního dvora v rámci auditních aktivit. Jde o to, aby tento personál byl náležitě chránit podle tureckého práva. Je potřeba zajistit ochranu osobních údajů uprchlíků, a já bych řekla, že přesto ani toto nemůže být překážkou pro umožnění přístupu eh, potřebného personálu na turecké území. Turecké orgány si musí uvědomit, že eh, s těmito obstrukcemi je potřeba přestat v souvislosti s implementací druhé finanční tranče. Chtěla bych také poděkovat komisi za jejich přítomnost a obracím se na ně, protože právě oni by mohli intervenovat, respektive by nám mohli říci, co můžeme udělat pro to, aby se ta situace změnila. Další aspekt, který zazněl, který řekněme, je výsledkem nebo důvodem té, eh, toho pocitu zmatečnosti, je to, co říkal účetní dvůr ve smyslu nedostatečné kontroly nad demografickými informacemi o zranitelných osobách. Hovořím zejména o ženách, nedoprovázených ženách, nezletilých ženách a nedoprovázených nezletilých ženách a o dětech. Je zde potřeba definovat, jasně definovat jednotlivé zranitelné kategorie a je potřeba zajistit legitimní fungování tohoto nástroje i v tomto ohledu. Proto se chci zeptat z komise, jaké iniciativy byly podniknuty společně s tureckými orgány, aby se zohlednila zranitelnost těchto skupin uprchlíků. Co se týká přímých a nepřímých nákladů souvisejících eh, s těmito projekty, tak jak to definuje OSN, je zde hranice 7 co se týká tedy toho, té rámcové dohody mezi EU a OSN. Účetní dvůr dokládá, že ty projekty na velké, eh, ty projekty velkého rozsahu v souvislosti s výjimečnou situací nemusí vždy představovat adekvátní úměrné náklady. Proto je potřeba zohlednit zejména dopad nepřímých nákladů v tomto nástroji. Na závěr mi dovolte stručně reflektovat eh, roli nevládních organizací. Zpráva účetního dvora informuje o tom, že pro, nevládní, pro mezinárodní vládní organizace je v Turecku obtížné prostředí. Zejména co se týká eh, projektů na eh, pomoc uprchlíkům je potřeba zohlednit komplexnost politického a institucionálního spektra v Turecku, zejména od roku 2015. Bohužel není možné nastartovat řádný politický dialog na vysoké úrovni s Tureckem. To by bylo vhodné pro usnadnění situace nevládních organizací. Nevládní organizace jsou důležitou součástí naplnění tohoto projektu a pro zajištění lepší a co nejintegrovanější pomoci pro uprchlíky. Tolik tedy velice stručně mé reflexe k této zprávě. Děkuji všem za pozornost, děkuji účetnímu dvoru za odvedenou práci a za ta doporučení, která formuloval. Paní eh, Piri. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme za tuto cenou zprávu a děkujeme komisi za to, že v posledních dvou letech eh, odvádí téměř eh, nadlidský úkol, tedy v období, kdy poté, co byla uzavřena dohoda EU-Turecko, aby se zajistilo, že ty eh, peněžní částky budou využity co nejefektivněji. Mám několik otázek. Za prvé, jak už zaznělo v prezentaci, nemáme přístup k databázi příjemců, kteří dostávají hotovostní prostředky na projekty. Co nechápu je toto. Z těch 3 miliard, eh, které eh, Evropská komise využila, toto je ten vlajkový projekt. Kdykoliv, kdy se něco prezentuje, ať ze strany komise nebo komisařů, toto je ten projekt, který se vždycky předvádí jako ten nejlepší příklad Eh, rozdělování hotových peněz. Pokud už na začátku implementace jsme věděli, že nemůžeme, že nejsme schopni sledovat peníze až tam, kam ve finále dojdou, tedy až k těm, kteří je mají dostat, tak nechápu, proč jsme v tom projektu pokračovali, když vlastně jedna z těch hlavních podmínek, tedy podle této auditní zprávy, nebyla splněna. Nechápu, proč ten projekt byl vůbec zahájen, když jsme už předem věděli, že nebudeme mít možnost dohledávat peníze. Takže to je první otázka. Druhá otázka, ta zaznívá v odstavci 38, co se týká těch administrativních nákladů. Velká část peněz používají agentury OSN, které dostávají 7% administrativních nákladů a k tomu se také objevuje určitá kritika v této zprávě. A pokud tam je nějaký turecký nebo jiný implementační partner, tak to je dalších 7% administrativních nákladů. Chci se zeptat auditorů, zda to zahrnuje i náklady jako náklady na personál a tak dále, takzvaný overhead. Tak já nejsem z rozpočtového výboru, takže tuto zprávu asi nečtu úplně jako odbornice. A nebo jsou tyto náklady ještě nad rámec těch 7%, protože potom to je spousta milionů euro které se vynakládají na administrativní náklady, což podle této auditní zprávy nelze doložit jako použitelné nebo jako užitečné pro ten projekt. V té zprávě také zaznívá ta otázka těch poplatků za převody hotovosti. Takže chápu to správně, že když EU převádí nějaké agentuře OSN peníze a ta agentura OSN to převádí implementačnímu partnerovi, takže ta agentura OSN dostane 1% té částky jakožto transač, transakční poplatek. Chápu to správně. Aha. A třetí a poslední otázka je, Jeden z vašich závěrů je, že je potřeba přehodnotit potřebu zachovat zprávu eh, migrace jako prioritu to, této facility. V té zprávě čtu, že jsme měli dva projekty, které se pod hlavičkou eh, zpráva migrace implementovaly. Byly tam nějaké 350 milionů na IPA fondy. My jsme v parlamentu vedli debaty o těch předchozích IPA Eh, zprávách, hovořilo se tady o různých těch obrněných transportérech, Cobra 2 a tak dále, takže já bych se chtěla zeptat, co přesně ty projekty jsou a zda by komise souhlasila s tím, že do budoucna by to nemělo spadat do tohoto nástroje. Děkuji. Tak to je takový ping-pong. Teď tady pan Zdechovský. já se budu jako stínový zpravodaj věnovat už pouze věcem, které nebyly zmíněny a které je potřeba okomentovat. Prvně mi dovolte poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru a eh, speciálně vlastně paní předkladatelce za výbornou komplexní zprávu. Opravdu jsem si ji s chutí přečetl a našel jsem tam řadu věcí, které jsem, které jsem neznal. A také mi eh, dovolte poděkovat zpravodajce za její komentáře, protože je vidět, že opravdu europoslanci nebo mezi europoslanci je řada těch, které se otázce migrace poměrně dlouhodobě věnují. Já shledávám tuto analýzu za velmi zajímavou a za velmi potřebnou. Uh, Migrace je totiž havé téma a stane se tématem i těchto, těchto evropských voleb. Myslím si, že to bude jedno z hlavních témat, které tyto evropské volby rozhodnou. Obecně bych hodnotil tento fond na pomoc uprchlíkům v turecku za velmi, eh, eh, za velmi pozitivní krok směrem ke konkrétní pomoci uprchlíkům a to i přesto že evropský účetní dvůr identifikoval celkem jasné slabosti které vedly ke snížení efektivity pomoci nicméně specifické příklady které jsou ve zprávě zmíněny jsou opravdu ukázkové projekty. je to třeba projekt vzdělávání syrských zdravotníků který pomohl dostat eh, v rámci tureckého zdravotnického systému zdravotní služby k uprchlíkům v jejich vlastním jazyce obecně považuji za, nej, eh, za nejzásadnější pomoc v oblasti vzdělávání kde vidím přidanou hodnotu a potenciál udržitelnosti. Co mě naopak zarazilo, byl fakt zmíněný v paragrafu 44b, který se věnoval poplatku, který si účtuje lokální implementující partner za transport fondů z OSN do banky Stejně jako Evropský účetní dvor, dvůr neschledávám tento postup nezbytný. Z odpovědi komise chápu, že jde o formu spolupráce s místními partnery. Přesto z hlediska rozpočtového efektivit, rozpočtové efektivity jde o naprosto zbytečný výdaj. A dále bych chtěl upozornit na další věc. Máme Evropskou agenturu pro azyl já příliš nechápu proč pořád jako servisní organizace užíváme organizace osn myslím si že bychom měli daleko více užívat našich zdrojů a našich agentur v oblasti, v oblasti nejenom azylové pomoci. já si myslím že na tuto věc tady systematicky kontrolní výbor upozorňuje tři roky a žádáme evropskou komisi aby už konečně nám řekla proč nepoužívá evropské agentury při, při uh, azylové pomoci, když máme agenturu, která se přímo touto pomocí nebo eh, tímto vlastně zabývá. Děkuji. Předsedkyně McEwen. Yeah, thank you, thank you. Děkuji. Také děkuji zástupkyni Učetního dvora za poskytnutý přehled. Také já mám otázku, či pro objasnění možná by komise mohla zareagovat můj druhý dotaz. V první řadě, vy jste eh, se věnovali konkrétně desíti projektům takže jste se zaměřili tedy na finanční stránku, na efektivitu těch projektů, takže jste to viděli vlastně, jak tedy probíhá spolupráce, ale pokud jste tam vycestovali, byli jste v terénu, jaký to na vás mělo dojem? Tady se píše eh, ohledně vzdělání, že 50 eh, prostředků směřuje do oblasti vzdělání. A když jsem tam byla v roce 2015, tak jsem ano zaznamenala, že právě vzdělávání byla ta slabá stránka. Že to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč rodiny směřovaly do Evropy, protože tam neměli možnost poskytnout svým dětem kvalitní vzdělání. My jsme se snažili vysvětlit, že se pokusíme integrovat děti do tureckých škol, takže jaký jste měli dojem, co se týče zhodnocení vzdělání? A pak ta záležitost proškolování syrských lékařů, aby pomáhali tureckým lékařům poskytovat péči. Já jsem tehdy zaznamenala, že například prostřednictvím UNICEFu tam měli takový určitý program, podobný pro učitele, a aby se napomohlo integrovat děti do místních škol. A pak ohledně té otázky převodu hotovosti, myslím, že Kate Perry se tady na to dotazovala. Já jsem to pochopila tak, že většina těch prostředků směřuje do potravinového programu OSN a kdo tedy zaznamenává všechny postupy. Je to tedy OSN prostřednictvím programu anebo eh, turecké orgány. Tehdy lidé vlastně měli kartičky, které směňovali za eh, potraviny takže kdo o tomto zachovává vlastně nebo sbírá ty údaje? Možná se to již změnilo od té doby a nyní už to nespravuje OSN, ale myslím, že je to velice patřičná otázka, kterou tu předkládá Katy ohledně těch tedy příslušných příjemců. Frau Kollegin Dlabajová. Paní poslankyně Dlabajová, ano, děkuji, paní předsedkyně. Ta zpráva ostatně o tom hoří ve samotném názvu, že podpora je užitečná, ale je třeba ji zlepšit, aby se lépe zhodnotily prostředky. Já bych chtěla poděkovat i Jakobsen z účetního dvora za velice kvalitně a dobře načasovanou zprávu. Je to téma, které je ambiciozní, komplexní ale co se rozsahu týče, tak naprosto bezprecedentní. Ano, tady e, samozřejmě rozpočet, výsledky, to je všecko důležité, abychom dosáhli e, těch stanovených cílů. A já mám dvě otázky. Možná to bude trochu nudné, protože e, je to z hlediska rozpočtové kontroly. Co se týče podpory podobných druhů aktivit prostřednictvím paralelních nástrojů, tady dvor, účetní dvor zaznamenal, že takové rozdělování ještě náročňuje tu koordinaci a zmiňuje se, že používání paralelních nástrojů zrychluje možnost reakce, protože byli mobilizováni několikrát, takže eh, tady vidíme, že pouze časový rozdíl nebyl jediným důvodem pro využití těchto nástrojů. Takže jaké další důvody stojí v pozadí tady toho? této skutečnosti. A pak úplná přístupnost k údajům o příjemcích. Tady se konstatuje, že byly zavedeny opravdu rozsáhlé možné systémy, ale byly tu určitě, určité potíže, takže chtěla bych vědět, na základě jakých argumentů komise stanovuje toto, zda opravdu toto účetní dvůr může opravdu potvrdit. Kolega Ali. Pan Ali. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, a vážená paní Jakobsen. Je danou věcí, že tento nástroj pro uprchlíky v Turecku hrál důležitou roli v roce 2017 a již napomáhá spravovat tuto situaci od roku 2015. A zejména co se týče tedy externí hranice, je to velice důležitý nástroj. Je to mechanismus, který má koordinovat a zefektivňovat finanční podporu EU a členských států e, v sousedských zemích a zaznamenal tedy určité výsledky v první fázi. A my doufáme, že ty viditelné výsledky budou dostupné i v druhé fázi. Nicméně, jak poukazuje účetní dvůr, jsou tu určité nedostatky, co se týče efektivity a dosažení cílu v koordinaci této podpory. No a z tohoto hlediska bych chtěl opravdu poděkovat účetnímu dvoru za tak detailní analýzu, kde jasně poukazuje na ty nedostatky a navrhuje i možná řešení. Pak, co se týče Evropské komise měla by eh, dostatečně naslouchat těmto doporučením Učitního eh, dvora. A Měl bych několik dotazů na zástupce Evropské komise. V první řadě, co se týče tohoto nástroje pro uprchlíky v Turecku, řídící výbor je opravdu ochutný eh, uplatňovat všechna ta doporučení vycházející ze zkušenosti a, plnit priority, které by měly být splněny v druhé fázi a jak také hodláte vylepšit distribuci těch prostředků, aby to bylo proporční a pokryly všechny ty prioritní oblasti. A také si myslím, že je třeba objasnit tu otázku eh, financování Myslím, že tu dochází k určitým omylům, když turecká část eh, tvrdí, že nedostávají prostředky pro projekty. Myslím, že tam zmiňuje nějakých 72 či 3 projektů a myslím, že je třeba toto osvětlit. Je to důležité také, aby poslanci byli řádně informováni. Děkuji. Ja, já si vzpomínám, že výbor pro eh, rozpočtovou kontrolu tam byl také, uh, na syrských hranicích. My jsme se s tím zabývali, se se eh, s tím systémem uh, hotovosti a karty. Uh, to byl jeden, nej, jeden z největších projektů, které komise financovala a nám bylo řečeno, že není možné vyzvedávat hotovost a není čtu ve zprávě, že může takže první otázka může nebo nemůže. Druhá otázka, jak je možné, a tady už bylo řečeno vícekrát to správné, že se chválíme za to, že děláme vnikající projekt, aniž bychom věděli, zda dosahuje eh, těch cílů, jakých máš dosahovat. Eh, v každé, v každé příspěvku je tento projekt prezentován. A teď bych chtěla vědět, zda někoho vodil za nos. A nyní z eh, generální ředitelství Ferran Brauer za DG Echo. Kdo začne? Děkuji, já tu zastupuji DG Echo a věnujeme se tomuto nástroji od samotného jeho počátku. A chtěla bych v první řadě všem třem výborům poděkovat a také poděkovat účetnímu dvoru za výtečnou spolupráci e, v průběhu přípravy této zprávy. Jak tu již zaznělo, komise přijala veškerá doporučení a nyní provádí jejich implementaci jednak tedy implementaci samotných projektů a pak design té druhé fáze tohoto nástroje. Jeden takový důležitý prvek, za který vděčím účetnímu dvoru, je, že v tom tak eh, složitém kontextu, do kterého byl vlastně vytvořen tento nástroj, že si to uvědomuje. Není to jenom finanční nástroj, je to taková koordinační platforma, Eh, kde k prostřednictvím, které se měla řešit eh, problematika migranční krize a přáli jsme si, aby byl maximálně efektivní, abychom usnadnili život a jak si napomohli potřebám uprchlíků v tak složité eh, životní situaci. Takže ano, ta doporučení na zlepšení, to si bereme k srdci a uvědomujeme si, že zřejmě ne vše od samotného počátku nebylo úplně perfektní, ale jenom, abych vás ujistila, z Zda to má nějaký dopad přímo v terénu? Ano, má, ale také si uvědomujeme, že tato zpráva je z období březen 2016 až březen 2018. No ale vlastně ten design byl vytvořen v únoru 2016, takže zatím samozřejmě ano, vnímáme to, zda ty prostředky byly vynaloženy efektivně, ale zatím jenom těch 10 eh, projektů bylo eh, provedeno, ostatní se nyní zavádějí a postupně tedy budeme mít dále víc a víc důkazů o tom, jak jak efektivně se tento nástroj provádí. Vytváříme tak, takový určitý rámec, prostřednictvím kterých se poskytována veškerá data o implementaci a dopadu projektů. Pak, abych zhrnula, co děláme tím, abychom, tak, abychom implementovali ta doporučení účetního dvora, máme tu tedy tři hlavní doporučení týkající se efektivity. Ano, a já jsem si vyslechla ty vaše připomínky na ty přímé platby. Máme také právní rámec pro naše partnerství, pro tyto naše vztahy. A pak tu máme tedy i to, to propojení na agentury OSN, ale máme tu také naše příslušné organizace a ty nepřímé náklady si přejeme snížit a pak jsme tu měli také v nedávné době dva výběrové dvě řízení na koordinační e, nástroj, aby se právě snižovaly ty výdaje a to zase na základku toho, jak byla prováděna ta první tranše. Pak ohledně zefektivnění tento nástroj, to byla koordinační platforma mezi stávajícími nástroji, ty humanitární okruhy a pak různé další eh, projekty, které tedy již eh, jaksi probíhaly. A my jsme tedy mm, tu měli to přání, abychom rychle tento nástroj zavedli, aby to mělo opravdový dopad. A když jsme začali v tom březnu, tak jsme tam nezačínali vlastně od nuly, protože už v roce 2011 tam komise eh, implementovala stovky tisíc prostředků v nejrůznějších projektech v terénu takže to byly projekty, které již existovaly a my jsme skombinovali ty projekty, které byly připraveny k implementaci s takovým rozsáhlejším eh, designem rozsáhlejšího eh, režimu a měli jsme tam tedy také to propojení s ministerstvími vzdělání a, a zdravotnictví. Ale ono celé to propojení toho obrovského režimu si vyžadovalo rozsáhlejší čas. No a pak jsme měli také doplňkové projekty, které měly být následně podpořeny. Takže měli jsme tu významné partnery v oblasti vzdělání, eh, příslušná ministerstva a paralelně pak i UNICEF měl nějaké projekty v terénu. No a Důležitý prvek z té zprávy účetního dvora je to, že když jsme takto postupovali, tak jsme se právě vyhýbali duplikaci. Snažili jsme tu mít takový mix nástrojů, který by opravdu poskytoval výsledky a snažili jsme se zajištit komplementaritu. Co se týče udržitelnosti, to je takový hlavní motor pro naprogramování té druhé tranše, protože nyní tedy um, implementujeme tu druhou tranši těch 3 miliard a uh, vlastně si přejeme, aby nejrůznější ty intervence prostřednictvím nástroje vlastně se nezastavily ve chvíli, kdy ten projekt skončí. Aby vše bylo udržitelné, aby tu byla i určitá eh, kontinuita a aby eh, jak si se toho mohla chopit eh, turecká vláda, až působení tohoto nástroje skončí. No a toto je velice relevantní pro ty dvě velké priority té druhé tranše a na to již poukázal i ten účetní dvůr. Um, obecní podpora a sociálně-ekonomický rozvoj, protože tady do té oblasti nebyla poskytnuta taková podpora v té první tranši. A pak vzhledem k humanitární situaci se snažíme uplatňovat ten podpůrný Eh, tu podporu prostřednictvím udržitelnosti pro eh, uprchlíky, kterých se toto dotýká. Takže to jsou takové dvě klíčové priority pro zajištění udržitelnosti a té tranzice až po eh, ukončení financování prostřednictvím evropského nástroje. Pak tu zazněla otázka týkající se migrace, zpráva migrace. To je zase jedna ta způsobilá položka pro tento nástroj. Bylo to využíváno v první trenši, aby se e, ulehčilo těm naléhavým situacím, například nějakých 20 milionů e, prostředků pro ty hlídkové lodě a další část se týkala zase návratu uprchlíků do Turecka a na podporu generálního ředitelství pro řízení migrace. Ale nepovažujeme to za takové klíčové prvky, klíčové priority pro jakožto přímá podpora uprchlíkům. To znamená, že toto bylo zapotřebí v době, kdy se zaváděl ten nástroj, protože se vyjednávalo tedy o tom řízení migrace s tureckými orgány. Asi víte, že tento nástroj je jeden z těch hlavních eh, klíčů, eh, klíčových bodů toho eh, projevu z turecké strany z března 2016, ale my prostě jsme to měli určité prostředky, které se mohly vynakládat v těch opravdu eh, nejnaléhavějších situacích nebo nárůstu té migrační vlny. Jinak to byly tedy prostředky pro vzdělávání, pro oblast zdravotnictví, eh, vzdělávání a zdravotnictví. Takže toto je možné jako taková určitá rezerva, ale není to tedy prioritou tohoto nástroje. No a myslím si, že nyní bych předala slovo kolegovi Jean-Louisovi, aby pohovořil detailněji. Move. Just okay. move to. okay. It's okay. Okay. Yeah. Uh, so, again, all thanks for. Uh... Děkuji všem za uh, přijetí dnes odpoledne a za příležitost říci, jak uh, si ceníme příspěvkům Četního dvora k implementaci.

Let me try again. Okay. <laughs> Right. Uh, thank you very much. So, uh, mainly, I mean, the two main questions, but there were other one were... Mm, děkuji vám. Byly tam dvě hlavní otázky a další se týkaly přístupu k dat a e, role nevládních organizací. E, e, NGOs, nevládních organizací, je na, byla na pořadu jednání všech našich dialogů s tureckými orgány. My jsme vysvětlili jasně, že byli nezbytným partnerem pro implementaci některých projektů v rámci humanitární části SSN, především co se týče ochrany. V principu toto je chápáno, ale tady začíná ten problém. Na začátku Ehm, vzhledem k tomu, že mm, určitá eh, legislativa eh, Turecku není dobře známá, takže tam byly určité chyby, které se vyskytly. My jsme to korigovali a navrhli jsme tureckým orgánům, aby objasnila mm, pravidla fungování nevládních organizací ehm, jaké pokyny, které by měly být dány k dispozici a implementovány všemi. Tento eh, manuál byl dokonce eh, předán eh, tureckým orgánům ze strany agentur OSN, ale nikdo se tím bohužel neřídil a ehm, Turecko postupuje ad hoc, co se týče obnovy autorizace některých organizací, jejich registrace nebo pracovní povolení některých mm, členů personálu, což není tolerovatelné dlouhodobě. Komisař Stylianides to znovu otevřel 8. ledna při návštěvě Turecka a jistě se k tomu ještě vrátí s tureckými partnery, s podporou jasných doporučení účetního dvora, což zase ukazuje, jak užitečné a jiná jsou tato doporučení. Co se týče našich partnerů, tak musím zdůraznit, v souladu s tím, co řekla Miriam, my všichni implementujeme tuto facilitu podle našeho legislativního legislativ, v naší legislativy. My můžeme spolupracovat s nevládními organizacemi, s eh, Červeným křížem a s agenturami OSN. My ne. Sponzorujeme evropské agentury, to, k tomu nemáme autorizaci, ani státní. Což vysvětluje, proč jsme pracovali v rámci BFP. Otázka je, proč nemůžeme spolupracovat přímo s tureckým červeným půlměsícem. Protože není registrovaným partnerem, do budoucna možná bude, ale teď není a bude to trvat nějakou dobu, než se stanou registrovaným partnerem. A ten poplatek, o kterém se mluvilo, to bylo odsouhlaseno ze strany VFP a Eh, červeným půlměsícem, který, aby to pokrylo náklady červeného půlměsíce. Co se týče přístupu k datům, tak připomněl jeden z význačných členů tohoto společného výboru, že to je důsledkem eh, turecké ochrany, eh, turecké ochrany dat. A tato legislativa turecká je inspirována systémem který je blízký tomu našemu, co se týče předávání dat mimo Turecko netureckým subjektům. Takže musíme být velmi opatrní, když vstupujeme do tohoto teritoria. Proč eh, si myslíme, že jsme, um, máme robustní identifikační systém. Já vás ušetřím detailu, ale myslím, že si to zaslouží objasnění. My si myslíme, že můžeme mít jistotu, i když te, diskuse bude pokračovat. Je tady bilaterální dohoda mezi tureckým červeným půlměsícem a mm, různými ministerstvy, která umožňuje výměnu mezi těmito ministerstvy a červeným půlměsícem, co týče osobních dat, to znamená jméno, číslo mm, ID a telefonní číslo. Tyto informace předává TRC pomocí algoritmu, kdy je, kde se používá maskované ID číslo, anonymizované pro VFP. A VFP pak má přístup k dalšímu identifikátoru, to je klientské ID. Takže je tady úzké spojení s ano, anonymizovanými daty, které má VFP a biografická data, které jsou v rukou eh, tureckého červeného půlměsíce. Probíhají systematické kontroly, srovnání těchto informací mezi oběma agenturami. Ehm, VFP také mm, eh, pro, pro, pro, provádí verifikační pro proces a doposud jsme nikdy nezjistili žádný závažný nedostatek, i když tam někdy dochází k nesouladu, který lze koridovat uspokojivě. Je všem pravda, že to je stále proxy a proto bylo dohodnuto při poslední návštěvě komisaře Styliany v Turecku, že budeme dále hledat řešení na technické úrovni. Některé z nich mohou souviset s dalším vypracovávání výjimek, které uděluje turecká legislativa o ochraně dat. Také eh, mohou být jiná řešení, například investice eh, třetí strany, která by monitorovala tyto bilaterální mm, nařízení, která, které jsou tady v červeném půl měsíci a VFP, a v práce může být stejná nebo ne, a kdo to bude tedy provozovat v budoucnu. Takže práce probíhají, je tady jasné doporučení účetního dvora, které nám pomůže ten dialog přiživovat jaksi s tureckými orgány. Vidím, že jsem mluvil už dost dlouho, ale pokusil jsem se Eh, odpovědět na ty hlavní otázky, které nám byly položeny. Vy jste tedy pro mě nemluvil eh, dostatečně dlouho. To znamená, teď můžete garantovat, že ty prostředky z té peněžní karty se dostane, dostávají tedy k těm uprchlíkům, i když účetní dvůr není schopen vysledovat tu, celý ten řetězec těch, těch eh, transferů. Tedy je to turecký červený půlměsíc, co platí těm beneficientům. Nebo turecký stát. Kdo tedy platí těm lidem? Turecký půlmě, červený půlměsíc anonymizuje ta data, platí? Eh, ano. Vy mm, víte, jak fungujeme. Tyto peníze nejdou tureckému státu. My nespolupracujeme s tureckým státem, který mm, vlastně neprezentoval své chá. Oni tedy, si, turecký stát se domníval, že by to mělo jít přes český stát, ale my uh, Eh, implementujete tu humanitární pilíř té facility podle pravidel, které nám neumožňuje pracovat, spolupracovat se státními organizacemi, že to, ty peníze jdou přes červený půl měsíc. Ta karta, o které jste mluvil, to není takzvaná kizia karta, která umožňuje beneficientům získat hotovost z bankomatů jste asi viděla vouchery, což je jenom přístup k, eh, k věcné pomoci, materiální, jako třeba hmotné, jako třeba potravinám. Takže nemáte žádné pochopnosti, že by ty, se ty peníze nedostávaly k těm, ke kterým, eh, jsou, kterým jsou určeny. Ano, ten systém jako takový je robustní, Nicméně sdílíme názor účetního dvora, že je to stále proxy, že bychom to mohli zjednodušit a usilujeme um, to a s použitím těch dvou kanálů, o kterých jsem mluvil. Děkuji, paní Jakovsen. A děkuji, pane předsedo. Jenom několik otázek, které tady padly. Eh, administrativní režijní náklady, tedy 7 to je e, to se vyplatí. Už tam nejsou žádné další režijní náklady. Je to těch tedy 7 které je v dohodě s, mezi OSN a EU. K migraci Ehm, ty dva projekty nejsou předmětem našeho auditu, toho vzorku, ale mm, řídící výbor se rozhodl, že už nebude alokovat další prostředky do této oblasti, protože jsme viděli v našem auditu, že to nebylo přesně to, co je doporučeno jako cíl této facility. Takže nemáme žádná data těm dvou projektům. Dále vzdělání, školství. Máme tady přílohu 3b, kde je hodnocení projektů pomocí barev. Zelené fungují dobře, žluté méně dobře a červené jsou ty nefunkční. Na základě toho přehledu vidíte Eh, to jak tedy vidíme ty různé projekty. Pak eh, vzdělávání, tady máme příklady různých vzdělávacích projektů, jak vidíte, kdo sponsoruje ty eh, různé činnosti, jako třeba hodiny turečtiny, vyšší vzdělávání, školní infrastruktura a tak dále, takže je to směs financování a různých dárců, kteří pokrývají vzdělávací sektor. A z této přílohy 7 vidíte, že tady je hodně aktivit v tom vzdělávacím centru. Pak tady máme hotovostní transfery, podmíněné transfery CCTE, formálnímu vzdělávání, které podporuje uprchlíky, aby si děti, aby si mohly zvolit eh, vzdělání. Takže tady se vyvíjí velké úsilí. No na závěr abych odpověděla na otázku paní Gresle, zda dostanete tedy eh, debetní, eh, tedy hotovost do ruky, máte příležitost mm, vybírat hotovost a platit v obchodech, takže to je na těch uprchlících. Je možné tedy dostat hotovost do ruky? To je otázka tady odpověď na tu otázku. Děkuji paní Kniči. Velice stručně na závěr. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili. Děkuji ještě jednou paní Jacobsen a děkuji také komisi. Myslím si, že dnešní debata nám eh, dala nové informace o tom, jak jsou využívány nástroje. Byla to důležitá debata, konec konců toto jsou důležité nástroje a právě proto je potřeba, abychom zajistili pečlivou kontrolu nad evolucí těchto projektů, nad využíváním těchto prostředků, nejen co se týká hotových peněz, ale také co se týká dosažení maturity těchto projektů, které budou dále financovány. Řekla bych, že tento návrh je velice signifikantní, říkala to i paní Jakobsen, když odkazovala na druhy kontroly, které se snaží zjistit, které projekty byly řádně implementovány, i co se týká vztahů s politickými orgány dané země. Je velice důležitá podpora nevládních organizací, to jsme také říkali, protože v tomto sektoru eh, tyto organizace hrají velice významnou roli. A musím také říci, že se mi líbí to, co jsem slyšela o tom, eh, jak říkal zástupce komise, eh, co se týká jaksi finality těch různých modalit využívání finančních prostředků. Zejména jde o tu myšlenku udržitelnosti druhé fáze těch projektů, zejména tedy to, to fungování, zajištění kontinuity těch projektů v souvislosti se, se zvýšenou efektivitou všech projektů, které jsme měli, i když třeba ty projekty už nadále financovány nebudou. Já si myslím, že toto je velice relevantní aspekt pro další udržení této aktivity, o které jsme dnes mluvíme. Takže eh, na závěr říkám ještě jednou, že děkuji všem za jejich příspěvky a eh, myslím si, že tento nástroj bude velice důležitý co do pečlivé a eh, přísné kontroly. Děkuji. Děkujeme, tím se dostáváme k bodu 11 na pořadu jednání. Pokračovat bude opět paní Jakobsen Svěřenský fond pro Afriku. A už máme půl hodiny spoždění, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost představit vám tuto zvláštní zprávu ohledně nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku. Jak víte, od roku 2013 finanční nařízení umožňuje komisi vytvářet svěřenské fondy EU, což jsou fondy složeny z prostředků z e- Evropského rozpočtu nebo z Evropského fondu pro rozvoj, včetně příspěvku od jednoho nebo více dalších dárců, včetně mimo jiné členských států a e, e, dárcovských zemí mimo Evropskou unii. Tento fond pro Afriku má zajistit stabilitu a lepší zprávu migrace tím, že bude řešit příčiny destabilizace způsobující nelegální migraci a e, destabilizaci bylo to odsouhlaseno eh, v, již eh, v listopadu 2015. Je to třetí ze čtyř, eh, ze čtyř svěřenských fondů spravovaných Evropskou komisí. Podporuje činnosti v 26 zemích, ve třech regionů, takzvaných afrických oknech, to znamená v Sahelu, v africkém rohu a na severu Afriky. Tento fond pro Afriku se předpokládá, že bude fungovat od roku 2015 do konce roku 2020 a na konci srpna 2018 byly příspěvky ve výši celkem více než 4 miliardy euro. 89% celkových příspěvků jsou transfery z Evropského rozvojového fondu a z Evropského rozpočtu. Cílem našeho auditu bylo přeskoumat, zda tento fond je dobře navržen a správně implementován. V první řadě jsme zkoumali design toho svěřenského fondu, jinými slovy jeho fondy, eh, analýzu potřeb komise a financování. Za další jsme přeskoumávali pozitivní aspekty implementace tohoto svěřenského fondu, tedy výběrové procedury pro projekty, systém monitorování a výstupy auditovaných projektů. Rovněž jsme provedli eh, návštěvy v terénu, v Nigéru a u delegace EU v Libii a přeskoumali jsme 20 probíhajících projektů v obou zemích. Co jsme tedy zjistili? Došli jsme k závěru, že Svěřenský fond pro Afriku je pružný nástroj, ale vzhledem k bezprecedentním výzvám, jakým čelí, měl jeho design být cílenější. Široké cíle svěřenského fondu sice umožňují flexibilitu, ale znamená to také to, že ta strategie není dostatečně zaměřena tak, aby řídila konkrétní akce v těch třech oblastech Afriky a ne- není schopná měřit dopady. Komise nedostatečně komplexně analyzovala potřeby, které má ten svěřenský fond řeš- řešit a neanalyzovala ani prostředky, které bude mít k dispozici. Rovněž strategické pokyny pro správce jednotlivých eh, oblastí v, oblast, eh, v Africe nebyly dostatečně specifické. Tam, kde byly identifikovány potřeby, jsme zjistili, že nebyly kvantifikovány, stejně tak jako nebyla definována, eh, ne, nebyl definován ten kritický objem finančních prostředků. Rovněž jsme shledali, že združování prostředků a kapacit neprobíhalo optimálně, neprobíhalo systematicky a kromě toho chyběl zatím tedy náležitý mechanismus pro poučení se z vlastních chyb. Rovněž jsme skonstatovali, že procedury pro výběr projektů se liší region od regionu. Nezjistili jsme žádnou dokumentovanou analýzu navrhovaných projektů podle nějakých předem definovaných kritérií a došli jsme k závěru, že nedostatek jasných výběrových kritérií pro projekty zazněl ze strany celé řady členských států. Ovšem komise zatím odmítala potřebu toto dále vysvětlovat porovnatelná analýza financovaných projektů pro ten svěřenský fond eh, nebyla vždy dostatečně opodstatněná a, ne, a často jsme zjistili projekty, které řešily stejné potřeby jako jiné nástroje EU. Porovnáme-li eh, tento fond s tradičními nástroji EU, tak tento fond byl rychlejší při spouštění projektu celkově urychlil podepisování smluv a přidělování předběžných plateb. Nicméně jsme zjistili, že projekty čelily podobným výzvám jako tradiční nástroje a to znamenalo spoždění jejich implementace. Tento svěřenský fond funguje ve výjimečné situaci. Ovšem komise eh, plně nevyužila veškeré urychlené postupy. Takovéto postupy by mohly usnadnit práci implementačních partnerů a umožnili by, aby činnosti v rámci projektu začínaly dříve. Rovněž jsme došli k závěru, že Svěřenský fond pro Afriku přijal eh, společný monitorovací systém, ale ten v době auditu zatím nefungoval. A všechny tři regiony do té doby zatím používali různé způsoby získávání rozpočtových informací monitorování, pro monitorování a vyhodnocování. Zjistili jsme, že cíle projektu často nebyly dostatečně inteligentně zvoleny a indikátory používané pro měření eh, výkonnosti projektu neměly potřebné baseliny. Byť eh, svěřenský fond přispěl k tomu, že se snížil počet eh, nelegálních migrantů, kteří přicházejí z Afriky do Evropy, tak tento příspěvek nelze přesně změřit. Zjistili jsme, že Auditované projekty byly v rané fázi implementace, ale již tehdy začaly přinášet své výsledky. Například eh, v jednom projektu eh, tam se měly zajistit přijatelné životní podmínky pro migranty. Prošlo více než 9 tisíc migrantů čtyřmi transitními centry v Nigeru v roce 2017. V jiném projektu 19, eh, bylo, bylo rozbito 19 mezinárodních pašeráckých skupin díky také policejnímu zásahu mezinárodních složek. V Libii 4700 migrantů dostalo podporu ve smyslu systému dobrovolných návratů a 20 000 migrantů obdržel humanitární pomoc. Co tedy doporučujeme na základě našeho auditu? Máme čtyři doporučení eh, v rámci našeho auditu, aby se zlepšil design a implementace Svěřenského fondu pro Afriku. Zjistili jsme, že komise by měla zjistit, eh, kvalitu cílů a priorit tohoto svěřenského fondu, aby byly specifičtější a dosažitelnější. Měl by se zrevidovat proces výběru projektu tak, aby to bylo konzistentnější a transparentnější. Měla by být podniknuta opatření pro urychlení implementace. A za čtvrté, mělo by se zlepšit monitorování svěřenského fondu. Chtěla bych poděkovat komisi za jejich konstruktivní přístup v tomto auditu. Komise přijala většinu našich doporučení a co je nejdůležitější, naše doporučení ohledně vyjasnění kritérií pro výběr projektů, jak už jsem zmínila, toto kritérium přijato nebylo. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, ráda zodpovím veškeré vaše dotazy. Děkuji. Děkujeme. Spravodajka je kolegyně Ayla Zender, prosím. Thanks a um, lot. I don't know whether the microphone works. Uh, and also on our side, uh, we would like to uh, thank the- Nezlobte se, nezlobte se, nezlobte se, nezlobte se. Vy nemáte slovo. Paní Ayala Zender. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já někdy také se hlásím o slovo, nebylo mi dáno, hlásila jsem se již k Turecku, ale mé názory vyjádřím prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Takže chtěla bych paní Jakobsen poděkovat za zprávu Četního dvora Myslím si, že to není důležitý moment, protože se nacházíme v takovém přechodném období, kdy se připravuje nový víceletý finanční rámec a musíme tu mít tedy dostatečné prostředky pro rozvoj uh, takže se tu připravuje také určitá příležitost pro tu rozpočtovou kontrolu. Chtěla bych tedy vědět od paní Jakobsany, jakým způsobem můžeme lépe kontrolovat tento svěřenecký fond, aby opravdu kvalitně přispíval e, těmi evropskými prostředky do oblasti rozvoje. Někdy jsou tu takové situace, kdy ty problémy vyvstávají a navržené řešení je pak kritizováno. Poukazuje se tu na tuto složitou komplexní Evropskou federaci, která se snaží tedy napomáhat i v rámci tedy rozvojové či humanitární pomoci a na skutečnost, že ta pomoc mohla jaksi fungovat jinak. Takže po těch vašich doporučeních my jsme si je vyslechli, ale Myslím si, že něco tu chybí a to konkrétně jako určitá reakce na potřebu neměnit záměry a cíle aby to nebyly jenom takové sedmileté strategie, ale aby to byly opravdu relevantní záměry, aby to byla opravdová rozvojová pomoc zemím, které se nacházejí v situaci chudoby, kdy potřebují rozvíjet, kdy mají nedostatečné zdroje, kdy trpí klimatickými změnami. No a pro takové situace máme nouzový fond tohoto druhu, tedy svěřenecký fond pro Afriku, který opravdu měl reagovat na nouzovou situaci následně po té tragédii, kterou představovala migrace včetně tedy dopadu, jaké to má, jako možné obchodování s lidskými bytostmi a ty dopady na ty dané regiony, jak Sahel, centrální Afrika, africký roh, ale určité dopady to má i na, třeba na Turecko, ale o tom jsme si vyslechli o té platformě, kterou jsme analyzovali před chvíli. Pak eh, je tu problematika úmrtí migrantů v středozemním moři. O tom všichni dobře víme. Takže bych se chtěla zeptat paní Jakobsen, proč tedy principiálně toto nebylo to první doporučení, tedy že tento svěřenecký fond takovéhoto druhu poskytuje tedy eh, finanční pomoc, ale měl by se proměnit následně v určitou podporu, která by pomáhala čelit těm příčinám migrace, protože my všichni víme, že v rozvojových zemích v určitou fázi toho vývoje a rozvoje vždy vzniká ten proces migrace. A co se týče eh, dalších eh, skutečností, které, na které se to poukazuje, já děkuji komisi, že přijala doporučení účetního dvora, že vzala v potaz i specifičnost určitých záměrů, že bere v potaz údaje některých zemích, například eh, Eh, situace z Líbí, tam se ani zástupci eh, účetního dvora nemohli dostat. Ta situace je opravdu složitá a rozhodně to není místo, kde by bylo umožněno tedy prošetřit ty údaje. Máme určité kontakty s mezinárodními zkuš eh, organizacemi, které právě poukazují tady na úroveň problémů, které takto mají při ověřování a je třeba spíš z dlouhodobého hlediska čekat na ty informace. Takže nevím ještě, jakým jiným způsobem bychom mohli lépe tedy eh, čelit tomuto nedostatku informací. Ale do budoucna by bylo tedy zapotřebí, aby tyto fondy, které jsou tak zapotřebí, aby se brala v potaz hlavně ta míra flexibility. Ale pak jsou tu i další dopady, které ze střednědobého hlediska poukazují na to, že je zapotřebí i dalších politik, zacílenosti a předvídavosti. Tady asi Víte, že náš výbor pro rozpočtovou kontrolu vlastně na něco takového poukazoval od roku 2010. Čekáme, v roce 2013 se to tak nějak začalo zavádět, 2015 implementovat a bylo jasné, že tu bude nějaký problém. Ten problém je v Africe, ale tedy z dopady pro Evropskou unii a tak nějak až po nějakých 15 letech si konečně uvědomujeme, k čemu to vlastně došlo. Pan předseda McAllister, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já mám dvě otázky. Chtěl bych se zeptat eh, paní Jakobsen za prvé eh, na toto. Možná víte o tom, že aktuálně ve výboru AFET diskutujeme dvě zprávy ohledně budoucnosti předvstupní pomoci a ohledně Eh, rozvojové a sousedské spolupráce. Já vím, že v rámci toho Trastového fondu pro Afriku říkáte, že řízení je hlavně na komisi a na členských státech, že Evropský parlament vlastně nemá nic moc roli v tomto. Myslíte si, že to je něco, co bychom měli zlepšit? Další otázka. Mohli bychom se také poučit ze zkušeností Svěřenského fondu pro Afriku pro budoucí eh, svěřenské fondy obecně? Paní McEwen. Děkuji. Já bych chtěla pouze zdůraznit, že eh, to byla i má otázka, ale také i to, co říkala paní Ayala. Eh, říkala jsem si, protože hm, v rámci těch pravidel zřízení těch fondů a těch ústavních pravidel pro fondy a podle finančního nařízení, to, jak se ty peníze utrácejí, má být v souladu s tím, eh, Odkud ty peníze jsou, tedy rozvojový fond, většina je z rozvojového fondu, tak se má používat na rozvoj. Řešili jste toto? Vy jste eh, řekla, že ty cíle jsou jasné. Analyzovali jste, jak se ty eh, fondy používaly, respektive jestli se používaly proto, pro co se používat měly? A děkuji nakonec. Ještě vaše zpráva říká, že ten svěřenský fond pro Afriku eh, přispíval k počtu nelegálních migrantů z Afriky do Evropy, ale nemohli jste to změřit. Co jste tedy, jak jste došpěli k tomu závěru vůbec? Paní Dlabajová. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jako v předchozím bodě, i zde bych eh, využila název zprávy k sumarizaci té situace. Nouzový svěřenský fond pro Afriku je flexibilní, ale není dostatečně zacílený. Pro mě je zvlášť zajímavé, že účetní dvůr říká, eh, vlastně i jako komise, definuje ten svěřenský fond jako něco, co vzniklo kvůli vznikajícím potřebám v důsledku komplexních krizí, kde každá má jinou podstatu, ale účetní dvůr dospěl k závěru, že i s tím širokým záběrem se musíme zaměřovat na konkrétní cíle, abychom využili finance efektivně. Takže já se chci zeptat, jak se to zaměření definuje, co by k tomu účetní dvůr řekl. A účetní dvůr také říká, že cíle a jejich monitorování nebylo vždy úplně inteligentní. A já bych se chtěla zeptat, jaká opatření byla podniknuta nebo jaká opatření se chystají být podniknuta, a zda to bude mít vliv na probíhající operace, protože to je vždy zajímavé vědět, jak to ovlivní operace, které již probíhají. Děkuji. Kolega Stás. Děkuji, paní předsedající. Já bych se vrátil k tomu, co říkala paní McEwen před chviličkou. Eh, paní Jakobsen řekla, že velké procento pochází z rozvojového rozpočtu. Tedy, že tady máme nějaké hodnocení Oxfam a Concord, kde se vypočítalo, že 22% těch finančních prostředků se používá na ochranu hranic a dohled nad nimi. A pak je tam nějaké procento, které jde na boj s terorismem a tak podobně. Tak to je sice dobré, ale Měli bychom skutečně používat rozvojové fondy za tímto účelem? Já bych byl řekl, že rozvojové fondy se mají používat na potřeby chudých, na další rozvoj eh, populací v chudobě. Můžete na to nějak zareagovat? Další věc, eh, to, co říká Oxfam a Concord tady, je to, že ten svěřenský fond pro Afriku, a tady cituji, je eh, centralizován a harmonizován co do rozhodovacího procesu, kde je jen velice malý vliv místních nevládních organizací a orgánů. Kdokoliv, kdo řeší otázku rozvoje, ví, že pokud eh, do celé věci nezapojíte místní obyvatelstvo do toho rozhodovacího procesu, tak ve finále ty fondy nepovedou k udržitelnému rozvoji. Prostudovali jste i tento aspekt? Eh, paní Ayla, prosím. Ano, pouze jsem chtěla zareagovat tomu, co řekl pan McAllister od roku 2017 má Evropský parlament statut pozorovatele u tohoto svěřeneckého fondu. Nevím, kdo je tam konkrétně zastoupen, ale tedy Evropský parlament o to požádal a my tedy tuto funkci zastávám, ale kdo tam konkrétně je, to nevím. Für die Generaldirektion DEFCO Herr Stausboll. Za DG DEFCO pan Staufpol a za DG NIR pan Flori. Pan Staufpol začne. Děkuji, já se omlouvám také za to, že jsem vám skočil do řeči. Takže ohledně Svěřeneckého fondu pro Afriku bychom se chtěli připojit k tomu, co řekl účetní dvůr. Ano, probíhal velice konstruktivní, úspěšný dialog, kdy jsme se tedy eh, velice kvalitně spolupracovali a musím říci, že tato zpráva vylepšuje určité aspekty tohoto svěřeneckého fondu. Nicméně chtěl bych připomenout, v jaké situaci, jaká situace byla v roce 2015, když se tomu komise věnovala a vlastně eh, tady vypukla migrační krize a bylo třeba tedy reagovat eh, Samozřejmě, že vždy můžete říci, že bychom měli být od počátku více zacíleni, ale připomeňte si prosím tehdejší politické prostředí a myslím, že také stojí za to, a není to zmíněno ve zprávě, si připomenout, že jsme také postupně navyšovali strategické zacílení od roku 2017. Pravidelně diskutujeme s tou správní radou, kde má parlament také své místo a přejeme tedy, aby to byly reakce na požadavky členských států. E, někdo, některé členské státy si přejí větší zamíření na migraci, jiné zase na rozvoj. A těší nás, že účetní dvor uznává tedy významnost tohoto fondu, že hraje důležitou roli v celé řadě těchto zemí, pomáhá v oblasti zdravotnictví, rozvoje, udržitelnosti, e, vzdělání a, a jsou tu tedy, je to důležitá pomoc také pro uprchlíky a vysídlené občany. Jsou tu čtyři doporučení účetního dvora, my si je bereme k srdci a již implementujeme většinu z nich. Jedna, kterou ale nepřijímáme, se týká těch selekčních kritériích pro eh, volbu projektů, protože nevyužíváme tento fond jako eh, prostředek pro vyběrová řízení. Prostě tady se setkáváme s příslušnými zainteresovanými stranami, aktéry a snažíme se dohodnout na to, čemu komu by mělo být prostřednictvím fondu napomoceno. Máme tu tedy ten postup SMART na zhodnocení cílu a takto se schvalují tedy tyto projekty projekty. My tu nemáme žádná výběrová řízení, abychom rozhodovali, koho budeme financovat a koho ne, tak toto nefunguje. Nicméně přijali jsme doporučení účetního dvora, že v těch našich eh, dokumentech o aktivitách eh, bychom měli více objasnit ty základy, na kterých tedy se vybírají tyto financované projekty prostřednictvím svěřeneckého fondu. Máme tu tedy eh, tu částku více než 3 miliard schválenou pro 187 různých projektů. Je to jasná přidaná hodnota, implementace je rychlá a efektivní a opravdu usnadnila i politický dialog s těmito zeměmi a pomohla uplatnit inovativní přístupy. Takže když se podíváte i na webové stránky tohoto fondu, tak zaznamenáte, že opravdu eh, děláme mnohé. Máme tu tedy mm, podporu pro více jak 3,5 milionu e, obyvatel. To samozřejmě e, vyžaduje rozsáhlý monitorovací systém, ale samozřejmě, že si bereme e, tedy k srdci všechny ty připomínky. My tu máme samozřejmě eh, partnery eh, usídlené i tady v Bruselu, i spolupracujeme s, oddělími, s odděleními v Evropském parlamentu, máme také eh, síť dárců to vše již nese své plody a tento svěřenecký fond spolu s dalšími nástroji se snaží kombinovat tyto spíše dlouhodobé prostředky jako možnou podporu těmto zemím. Tam, jak to zešlo z toho prohlášení na samitu ve Valetě. A e, na závěr bych chtěl ještě potvrdit, že ano, jsme přesvědčeni a bereme v potaz obavy parlamentu i připomínky dvora, že většina prostředků, které byly mobilizovány, byly prostředky EU, ale že nějakých 400 milionů bylo mobilizováno z jiných zdrojů. A to jsou právě ty prostředky některých eh, soukromých eh, dárců, které vstoupily tedy do svěřeneckého fondu, kromě tedy spolufinancování ze strany členských států. Ano, Evropský parlament má tu kontrolní funkci, zasedá jako pozorovatel v radě a to je tedy něco, co i nadále bude fungovat. A myslím, že i s výhledem do budoucna je třeba tedy toto projednat eh, na, a eh, také s naším příslušným generálním ředitelstvím. Před několika lety to byly zprávy o určitých domněnkách, které nebyly vždy eh, doloženy, že to byly určité potíže, ale my jsme opravdu eh, přesvědčeni také s ohledem na zprávy OECD, že velká eh, většina tedy těch prostředků je tedy doložitelná ale podobné domněnky opravdu nejsou oprávněné. Takže prosím, když se podíváte na ty částky, které směřují na rozvoj z tohoto fondu, tak opravdu více jak 90 z nich plní příslušná kritéria. Samozřejmě, ano, mohli bychom mít lepší indikátory, to bychom eh, žili v úplně ideálním světě, ale bohužel tomu tak není. Děkuji, chce to DG Nier doplnit? Nechce, dobře, takže slovo má paní Jakobsen. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji za otázky. Některé se týkají um, toho důvodu vytvoření trust fondu, proč tedy trustový fond ve srovnání s jinými nástroji. Máme čtyři, a tři jsme auditovali a začínáme získávat zkušenosti z audity těchto trustových fondů a mm, vidíme také výsledky, které se nám vrací. Z našeho hlediska hlavní um, výsledek je, že mm, Trust Fund není duplicita jiných nástrojů, ale má vytvářit cílenou, přesnou, cílený přesný systém, kdy um, specificky uh, e, usilujete o určité cíle. Takže například, co jsme se dozvěděli v že je důležité, abyste se eh, vyhnuli paralelním systémům, paralelnímu monitoringu, paralelnímu managementu, ale abyste také přímo mm, cílili své financování na specifické projekty. Tento Trust Fund EUTF pro Afriku, tady vidíme, že to je rychlejší než jiné nástroje při spuštění také urychlilo podpis eh, smluv a vyplácení záloh ve srovnání s jinými nástroji, ale také na úvahu eh, komise by mělo být, jak tedy čelit výzvám, které by mohly odložit implementaci, protože i když je to rychlejší, tak ta implementace, implementace stále zaostává. Takže bychom se měli zaměřovat na to, jak lépe implementovat ten projekt. Co se týče eh, transferu z EDF, mm, je to politické rozhodnutí, jak zřídit tento trust fund. Eh, když mm, to uděláte, musí to směřovat ke správným cílům a nesmí to přesto krýt s eh, jinými nástroji. Mělo by to být cílené. Zda EDF se mm, používá pro rozvoj. Vidíme v příloze že je tam hodně projektů, které jsou financovány, je to směs. A e, o to také jde v té zprávě, když máte tak e, širokou variabilitu projektů, jak e, je můžete cílit, jak můžete cílit konkrétní akce, které chcete dosáhnout. Jak měříme dopad trust fondů? Vidíme z čísel Frontexu, že od zahájení spuštění trastových fondů poklesl počet legálních migrantů, ale bohužel nevíme, zda ten trust fund byl hlavní důvod tohoto poklesu v počtu nelegálních migrantů. Takže pokud chcete něčeho dosáhnout, tak musíte být, mít e, cílená výběrová kritéria a co chcete dosáhnout tím trustovým fondem. Co se týče účasti nevládních organizací lokálních, tak ehm, toto je obtížné prostředí, kde funguje ten trust fund. I když chcete, aby se toho účastnili lokální subjekty, tak z bezpečnostního hlediska to nemusí být možné pořád. Ale jak vidíme z těch našich projektů, viděli jsme, že lokální NGO Eh, se účastní implementace projektů. Což takže, takže takové cílení na lokální komunitu by tam mělo být. Takže to je, myslím, asi všechno. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní zpravodajka, prosím, na závěr velice stručně. Děkuji. Já chci poděkovat za poskytnuté informace a také za vyjádření paní Jakobsen, i když vím, že u určitých věcích bychom měli zajít více do hloubky. A co se týče eh, reakce příslušného ředitelství z komise, těší mě, že přijímají ta doporučení, ale myslím si, že jsou tu určité záležitosti, které se týkají té situace jaksi nouzového stavu, žhavé situace, která tu vyvstala v minulosti, bylo třeba reagovat, takže bych chtěla jaksi apelovat na to, aby i příslušné generální ředitelství nebylo schopno identifikovat před těmi několika lety, že k tomu, jak si dochází nebo začíná docházet, kdy tady se začala zhoršovat situace v Středomoří, že to byl nouzový stav pro celou Evropu. Takže s některými věcmi nesouhlasím, jiné věci um, ty prostředky, které chybí a objevují se v těch tabulkách účetního dvora, tak bych chtěla vědět, jak to s těmi prostředky bude, kdo to tedy uhradí, ty závazky. A, a pak je tu také to, eh, co vlastně v čem spočívá ta otázka spolufinancování, ale to si ještě bilaterálně objasním s komisí. Děkuji, tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání. Dobře, dojeďte zpátky do Lucemburska a jdeme na bod 12. Bericht über die Finanzierung via Ke zprávě mm, mm transparentnosti prostředků v nevládních organizací, takže paní zpravodajka je tady, takže ji předám vám slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Vážení poslanci Evropského parlamentu, nejsem si jistá, zda eh, mm, to bude snazší pro poslance sledovat, ale mohu začít tím, že řeknu, že titul naší zvláštní zprávy je Transparentnost evropských fondů implementovaných nevládními organizacemi a že je třeba dalšího úsilí. Moje prezentace se bude zaměřovat na pět otázek. Proč jsme dělali tento audit, jaké otázky jsme položili, co jsme posuzovali, co doporučujeme a schrnutí zjištění. Proč jsme dělali tento audit? Je tady rostoucí zájem o transparentnost nevládních organizací a jejich financování. Komise spolupracuje s nevládními organizaci na návrhu, implementaci a monitoringu programů v mnoha politických oblastí EU. Komise implementuje odhadovaný 1,7 rozpočtu a 6,8 evropských rozvojových fondů přes nevládní organizace. A já se k těm číslům vrátím ještě později pak tady samozřejmě byla také žádost Evropského parlamentu udělat audit evropských fondů, pokud eh, je tam třeba větší transparentnosti. Proč jsme tedy dělali tento audit? Když se podíváte na ta čísla, tak od roku 2014 do roku 2017 komise um, tam se zavázala vyplatit 1,3 miliard nevládním organizacím. Většina jsou pro externí akci, což se týká především rozvoje, kde je to 24%, humanitární pomoc 26% a sousedství 7%. Samozřejmě je tady, jsou také eh, prostředky pro nevládní organizace v oblasti výzkumu 19%, vzdělání a kultura 8% a ostatní 16%. Dám dva příklady fondů, které jsme auditovali, které byly um, um alokovány v Libanonu. Byla to um, pomoc pro um, zranitelné syrské uprchlíky, byl to uh, asi 31 milionů a také jsme dělali audit pro školní uh, vzdělávání dětí, postižených syrskou krizí a to bylo asi 3,8 milionů. Proč jsme tedy dělali ten audit? Tady budu mluvit o definici nevládních organizací, protože ta koncepce se široce používá, ale není to tady obecně akceptovaná definice. Tady vidíte sdělení komise Mm, klasifikaci nevládních organizací v roce 1997. Také tady jsou definice, které používá OSN, protože často to je takový uh, subgrant komise nebo přes OSN a pak vidíte, že ty definice nejsou úplně stejné. Pokud vám Eh, dám, bych vám dala definice OECD a Rady Evropy, tak vidíte zase, jsou další jiné definice. Jaké otázky jsme tedy kladli? My jsme se dívali na to, zda evropské financování implementují eh, nevládní organizace, zda je to transparentní. Měli jsme tam tři otázky. Identifikace komise těch subjektů jako NGO je spolehlivá nebo ne? Dále v oblasti externí akce je výběr NGO pro implementaci evropských fondů transparentní a za třetí e, sbírá komise a zveřejňuje informace o financování NGO vhodným způsobem. E, pak jsme se dívali na rozsah auditu, kde e, podle množství fondů pro nevládní organizace. Zaměřovali jsme se na externí akci, tedy prostředky od roku 2014 a zkoumali jsme 14 projektů, které vedly NGO v přímém managementu a 6 projektů implementovaných OSN v nepřímém mým managementem, z čehož 10 Eh, sub eh, příjemců, subgarantů bylo vybráno tady. Proto je ta definice tak důležitá. Když se podíváme, a tady bych přešla další slajdy, tak tady vidíte, že mm, fondy, které dostaly eh, od roku 2014 do roku 2017, tak tam, kde máme 8 mm, 1,88 celkového rozpočtu bez nich, bez EDF je to 1,7. Tady vidíte stejné množství e, prostředků rozdělených, ale podle DG komise. Jak vidíte, tak je to se zaměřeno na externí akce. Jak jsme posuzovali transparentnost evropských fondů, tak to s NGO, my jsme zvašovali transparentnost v širším smyslu, včetně toho, jak komise identifikuje NGO ve svém systému, transparentnost výběru NGO, včetně subgrantů, jak komise sbírá informace o akcích implementovaných NGO, jak to kontroluje a zveřejňuje Eh, jaké interview tady probíhají. Dělali jsme velké množství interview s různými DG na úrovni komise. A jak vidíte na tomto slaudu, tak jsme nedělali audit samotných nevládních organizací, ale pracovali jsme mm, přes komise, abychom viděli, zda fungují od, odpovídajícím způsobem, zda je definice transparentní. Ehm, pak se mm, budeme věnovat doporučení naší zprávy. Především identifikace subjektů komise není spolehlivá. Ve většině případů evropské financování nezávisí na statusu NGO. NGO žádají o financování stejně jako jiné subjekty a jsou dvě příklady specifické, pro, mm, specifické programy pro NGO. Na druhou stranu status NGO eh, je založen na omezených kontrolách, stále ještě není systém společné registrace a kontroly statusu NGO, tedy neziskové a soukromé, nestačí k tomu, aby kvalifikovali subjekt jako NGO, protože to je jenom vlastně z prohlášení samotné self A dále jsou omezené kontroly, eh, Mm, k informací o financování NDO, které nejsou spolehlivé. Když se podíváte na klasifikace, příklad klasifikace subjektů jako NGO, kdy deklarují eh, ty informace v tom systému, jak vidíte, tak tady máme tři eh, různé systémy, ale jich ještě víc. Pan URF e i Proposal po schválení, že to je NGO, se to dostane do úrovně ABAC, e, do účetního systému komise. Takže komise jenom kontroluje, zda jsou soukromé a neziskové při e, jejich uvedení do ABAC. V některých případech subjekty jako univerzity, výzkumné ústavy, e, družstva a podobně jsou také identifikovány jako NGO v ABAC. Když přejdeme k doporučení na základě tedy pozorování nebo zjištění, dále chceme zlepšit spolehlivost informací o NGO, definováním jasných kritérií, identifikace NGO v účetním systému, zveřejnit kritéria klasifikace NGO a zajištit větší transparentnost a spolehlivost NGO o informacích o NGO. Druhé konstatování, které povede k doporučení číslo dvě, že selekce, kterou dělá komise, tak ten eh, revidované výběrové procesy byly transparentní, ale komise vždy neověřuje deklarace předchozích eh, zkušeností, protože v systémy nemají všechny relevantní informace o eh, přijetém financování a provedených aktivitách. Na druhé straně, když eh, tu selekci dělá třetí strana, tak je tam menší transparentnost. I v případě DG Echo, tak subgranty a pravidla pro subgranty se liší od ostatních DG. Eh, ve třech případech orgány OSN přímo udělily granty NGO, aniž by se řídili vlastními interními postupy. Což nás vede k doporučení číslo dvě. Totiž kontrolovat eh, pravidla pro subgranty, definování podmínek financování třetí, eh, NGO třetích stran a ověřením, ehm, že pravidla komise jsou aplikovány agenturami OSN, které financují třetí strany. Takže další doporučení ehm, eh, sebrané informace a zveřejňování. Informace sebrané e- NGO nejsou jednotné. Byly případy, kdy nedostatečné nebo nesprávné informace o aktérech, které implementují ty akce, e, se sítěmi mezinárodních NGO a nepřímými projekty s nepřímým managementem. Když se podíváme na zveřejňování, pak to probíhá systémem veřejní eh, finanční transparentnosti podle finančního nařízení, ale s rozdílem mezi jednotlivými DG, což samozřejmě to činí méně transparentním. Tím se dostáváme k doporučení 3, kde doporučujeme zlepšit informace o fondech implementovaných NGO a musíme, máme dvě poddoporučení, umožnit ehm, aby mm, systémy managementu grantů zaznamenávaly všechny beneficienty, nejenom hlavní NGO, a zlepšit sledovatelnost externích akcí, když spolupracujeme s OSN a orgány OSN. To také vedlo k doporučení číslo 4, což je to poslední, a to je standardizovat a zlepšovat přesnost zveřejněných informací. Zveřejněním všech beneficientů, které mají smlouvu s EU, plus udělené částky financování a externí akce informovat o výsledcích projektů financovaných EU a ověřit, že orgány OSN plní své závazky Náš hlavní problém je transparentnost. Nejsou dostatečné informace k dispozici pro veřejnost, nejsou záznamy o všech fondech, které všichni dostanou, není, jsou záznamy o subgarantech a jsou nedostatky e, sebraných informací e, v sítích mezinárodních NGO. Takže shrnutím tedy jsou tam naše hlavní doporučení. A tady chci poděkovat komisi, protože jsme dobře spolupracovali, akceptovali všechna doporučení a dobře jsme spolupracovali a doufáme, že tato zpráva povede k větší transparentnosti eh, financování NGO a evropských fondů implementovaných NGO. A my jsme tedy Ehm, spolupracovali s komisí a nedělali jsme audit eh, samotný těch nevládních organizací. Já bych tedy ráda objednala všem šampaňské, protože eh, už na tomto dlouho pracujeme. Eh, ta transparentnost není proto, že máme něco proti NGO, ale protože transparentnost je důležitá. Naší zpravodajka paní Schmidt já tedy podporuji um, um, všechno to, co bylo řečeno. Eh, Poté, co jsme dostali tuto zvláštní zprávu, tak eh, mm, to je dobré tedy, co se tam říká, ale čekali jsme na to tak dlouho, na tu zprávu, podle mého názoru. Ale ty mm, závěry dvora nejsou dobré. Mm, já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu. Podle mého názoru eh, mm, potvrzuje černé na bílém mm, to, co jsme už dávno věděli a ta dobrá spolupráce, že pochválíme dobrou spolupráci nakonec, tak tím se to nezmění. Já se chci um, se obrátit na komisi. Ty mm, e, závěry mm, e, tedy se týkaly toho, že jak se, ta, jak se zachází s mm, prostředky daňových poplatníků. A komise tvrdí, že je to dostatečně transparentní, ale já se skutečně e, kladu otázku, zda Eh, si autoři skutečně sami používali systém transparentnosti. Mm, k těm kategoriím, a pokud člověk chce a má trpělivost, může se podívat na ty příjemce podrobněji. První otázka na komisi. Existují tyto kategorie eh, jenom protože komise chce mm, demonstrovat, jak je blízká občanům, anebo mm, proto, aby se na to podívala blíže. Poté, co komise tak dlouho tvrdila potom, že eh, ta kategorie NGO není kritérium pro podporu, pak se naskýtá otázka, jak se zajistí eh, právoplatnost a odpovědnost eh, při používání evropských prostředků. Nestačí trvat na tom, že není právní základ ve finančním nařízení, více, jak si vrhnout větší světlo na NGO. Já bych navrhovala, abych ochrana finančních zájmů EU například byla nadřazeným cílem. To by bylo smysluplné, protože to k tomu, jak to je konec konců také mm, zásadou EU. Mm, pokud nebudeme vědět, kdo dostane jakou částku, tak to nebude dostatečné. Ty eh, Mm, peníze, které jsou přislíbeny, je dobrá informace, ale kontroly tu neukomožňujeme. Když pokud se musíme spolehat na dobrou vůli beneficienta, tak na kontrolu můžeme zapomenout, protože i komise to kontroluje jenom omezeně. Má smysl, aby ti partneři byli na, měli teda na místní podporu, aby, protože ví, co Eh, je potřeba, co především co se týče humanitární pomoci, ale co nedává smysl, je nedostatečné sledování těchto prostředků a naprosto tedy eh, to eh, mm, neodpovídá bezpečnostním požadavkům. A na závěr, už jsem si stěžovala tady dost dlouho, je jedno, kdo vydává prostředky a kde, ale kontrola musí být. A je na čase, nejvyšší čas, aby komise také eh, od, mm, fungovala podle své role, tedy strážkyně smluv. Kolega Niedermiller, děkuji. Mám jen stručné poznámky. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru za odvedenou práci na této zvláštní zprávě a na těch čtyřech doporučeních, Uvědomuji si fakt, že to byl náš výbor, který požádal tuto zvláštní zprávu, která se soustředí na transparentnost EU fondů implementovaných nevládními organizacemi, ale rád bych se zeptal, zdá je tento přístup metodologicky relevantní. Protože pokud tedy zda by se eh, všechna zjištění v této zprávě nemohla uplatnit na všechny ostatní kategorie příjemců fondů EU, ne nevládní organizace. Do jaké míry si myslíte, že je relevantní ukazovat prstem pouze na nevládní organizace, pokud jde o transparentnost evropských fondů? Eh, druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, jen velice stručně, je tato. Když hovoříme, mm, eh, když hodnotíme žadatele a požadované granty, měli bychom se zaměřovat na to, jak ty cíle odpovídají cílům programu a jakým způsobem bylo cílu těch projektů dosaženo. Nelze dále administrativně zatěžovat nevládní organizace, rozhodně ne víc, než co zvládnou. A to je zejména platné pro reaktivní nevládní organizace, které se profilují jako humanitární. Nejnovější revize finančního nařízení vedla ke zjednodušení pravidel, což bylo na, na nejvýš vítané všemi účastníky. Neměli bychom dělat krok zpět, neměli bychom eh, přidávat další výzvy k těm, kterým již nevládní organizace celý, čelí, zejména v některým člensk, některých členských státech EU. Všichni známe zásadní roli nevládních organizací eh, v zachování co nejživotaschopnější občanské společnosti a všichni si ceníme jejich práce v oblasti politiky, jako je lidská práva, eh, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání a tak dále sociální politika a tak dále. Proto je více transparentnosti vždy vítáno, ale je potřeba jednat v rámci rozumných limitů. Ta svoboda činnosti nevládních organizací musí být to hlavní, co budeme chránit. Děkuji, kolega Stás. Děkuji, paní předsedající. Já podporuji to, co říkal pan Niedermiller. Chtěl bych přivítat paní Turtlebloom. Je to poprvé, kdy přišla k nám do výboru. Eh, jsme rádi, že jste tu. Souhlasím s panem Niedermillerem, transparentnost je zásadní, o tom není pochyb. Je potřeba zajistit, že všechno, co se dělá, se bude dít eh, řádně, ale musíme zajistit zároveň, že to nepovede k hm, jaksi přílišným požadavkům na nevládní organizace. To je první věc. Druhá věc. Zdá se, že v rámci této debaty, která tady vznikla, se ukazuje to, že to vnímáme vlastně skoro tak, jako že nevládní organizace berou peníze z EU a nejsou dosti kontrolovány z hlediska jejich využívání. Na začátku tady zaznělo, že tato zpráva není o využívání peněz EU, jde o ten systém, jaký používá EU v rámci transparentnosti. Má otázka na vás, paní Tertlboum, je tato. Ehm, vy jste eh, na tomto tématu teď pracovala a můžete nám říci, zda díky vašemu výzkumu lze říci, že máme nedostatečnou kontrolu nad eh, způsobem, jak nevládní organizace využívají finance z EU. Lze to z vaší zprávy vyvodit? Protože pokud ne, tak bychom se neměli tvářit, jakože neexistuje žádná kontrola. Tato zpráva to tím pádem pouze dokládá. Děkuji. No děkuji, já jsem také na seznamu řečníků. Ráda bych poprosila eh, o to, abychom si uvědomili, že tady to není debata, zda jsme pro nebo proti nevládní organizace. O tom tady vůbec nemluvíme. A mm, také tu složitou situaci v konkrétních členských státech, e, to nám práci tady stěžuje samozřejmě, ale na co se musíme ptát, je to, zda víme, kolik peněz jde na nevládní organizace. A my jsme tady měli určitou studii, která je také velice zajímavá, protože Ona je to tak trošku taková černá skřínka. EU nemá žádnou vlastní zprávu, my máme zprávu z členských států a tu musíme potřebným způsobem vypomáhat, e, doplňovat a pokud nemáme nic takového ani v členských státech, tak to musíme brát zvenší. A pak se musíme ptát e, na to, zda e, máme dostatečné prostředky na provádění této činnosti. To se teď tedy neřeší, ale eh, byla by to zajímavá otázka, zda nevládní organizace plní své vlastní cíle nebo zda plní naše cíle. A to je ta hlavní otázka, která stojí v pozadí celé této věci. A my jsme se snažili celou řadou studií, mimo jiné i zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, jak si vydobít, nebo jak by se to řeklo. Mě překvapuje, že pokaždé, když eh, se komise zeptáme rok co rok, tak dostáváme úplně jiná čísla. A podle mě bychom tedy měli definovat konečně, co to je nevládní organizace. A pokud to e, neudělá komise, tak to udělám nej, já nejpozději při příští revizi finančního nařízení. Takhle to dál prostě nejde. Všichni máme zájem na tom, abychom do nevládních organizací nezahrnovali organizace, které tam nemají co dělat a aby konec konců i nevládní organizace věděly, jak na tom jsou, co se týká získávání různých druhů financování. Myslím si, že to by nevládním organizacím hodně pomohlo. My jsme pro ně udělali už leco, tu degresivitu, stabilizační příspěvky a tak dále, takže eh, nevládní organizace vidí, že si jich vážíme. Teď je otázka, co s tím vším uděláme, protože obchodní politika, tam může být jiného názoru, ale otázka je, zda musíme financovat nevládní organizace, které jsou proti volnému obchodu. Na to se musíme ptát velice vážně, protože konec konců cíl ehm, Evropská unie má v obchodní politice, nikoli v neobchodní politice, abych tak řekla. Takže jinými slovy, není nutné financovat úplně všechno. Jak někteří říkali, dnešním dnem to nerozsekneme, to ne. Každopádně, já bych teď rád, dala, ráda dala slovo paní Aria Buskes. A ještě někdo se hlásí, Ines se hlásí, prosím. Děkuji. Já bych eh, samozřejmě v první řadě chtěla poděkovat a přivítat paní Turtlbumovou. A těší mě, že si účetní dvor uvědomuje ty potíže, se kterými se tu střetáváme. Ani ta otázka nevládních organizací není úplně neutrálních, ale po těch eh, zprávách, které jsme Eh, dostali i o podnicích, eh, které jsou kotované na burze. To samozřejmě není úplně to samé, či to srovnáme s nevládními organizacemi ale pak ta míra přijetí, kterou zase tyto mají ze strany veřejnosti, tak je mnohem rozsáhlejší ve srovnání s jinými podniky. A pokud je tedy pravda, tímto děkuji za vysvětlení zástupkyni účetního dvora, Ehm, tak by bylo dobré tedy dokázat prověřit ten systém, prostřednictvím kterého přistupují nevládní organizace k evropským prostředkům, aby mohli tedy určitým způsobem přispívat k řešení té situace, tedy je třeba migrační situace s uprchlíky a aby ty prostředky tedy dospěly až k těm konečným příjemcům. Ale bylo by dobré, kdybychom tedy se snažili hovořit tady v těch eh, neutrálních eh, výrazech. Víme, že jsou tu určité nevládní organizace, jiné jsou více propojené, eh, nejsou zase tak úplně neutrální, jsou to spíše jiné podniky. A mm, myslím si, že paní Trutlbumová nám tady předkládá údaje a částky, týkající se poměrně eh, hodně rozsáhlých položek. Zmiňuje tu Horizon 2020, občanství globální Evropy, zmiňuje tu celou řadu projektů. A my jsme v poslední době zaznamenali, i když eh, se tu hodně pozměnily nejrůznější položky a evropské cíle, a prosazuje se tu ten určitý nacionalismus. Znepokuje mě jedna věc. V posledních letech jsme zaznamenali, že některé organizace, které měly takové evropské zaměření, a stáli i, řekněme, v středu takových opravdu evropských konfliktů, tak byli vlastně jediní, kdo dokázal i nadále provádět ty nejrůznější opravdu evropské aktivity, tak postupně byly tak nějak nahrazeny národními organizacemi. Říkám tady národními a vy víte tady, co mám na mysli, že každá a ta, řekněme, vláda má tu svoji nevládní organizaci, která se tedy rozrůstá, prorůstá a to mne znepokojuje, tedy, že to evropské financování místo, aby generovalo nebo napomáhalo těm organizacím, které mají opravdu to evropské zaměření, které překračují ty čistě národní zájmy, které si samozřejmě také ceníme, Eh, jsou tu různé národní historie, ale eh, myslím si, že to evropské směřování by bylo dobré. A chtěla bych vědět, zda opravdu to komise může potvrdit. Paní Trottlbom to tady o tomto eh, hovořila a děkuji za to, jak mluvila, protože tu přednesla celou řadu podnětů pro nás, jak to zanalizovat, jak to zpracovat. A kom, od komise bych chtěla vědět, že jestli tento můj dojem je pravdivý, že jsou tu tedy ty organizace eh, zaměřené na Evropu, jsou nahrazovány takovými čistě národními organizacemi, které tedy mají čistě národní zájmy. Děkuji, paní Alazendre. Já jsem byl poprosen, poprošen, abych vedl schůzi po dobu přítomnosti paní předsedkyně Greslem. Teď má slovo paní Bruskec z DG Buč. Nevím, kde sedíte, ale máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu. My jsme s nimi hodně diskutovali během celého toho procesu Dosáhli jsme určitého porozumění v mnoha bodech, ale ne ve všech bodech eh, máme dohodu. Dnes eh, je tady potřeba jasně říct několik věcí. Ráda bych eh, začala tím, že řeknu, že tento audit se týká transparentnosti nevládních organizací. Nejedná se o audit toho, jak nevládní organizace implementují program, nejedná se o audit kontroly komise. Ráda bych řekla, že jde o to, že komise aplikuje veškerá pravidla, která se předpokládají ve finančním nařízení nejen pro nevládní organizace, ale pro všechny organizace, pro všechny příjemce, kteří nějak implementují rozpočet EU. Ale teď tedy k věci. K věci tohoto auditu. Máme zde kolegy eh, z DG, NIR, ECHO a DEVKO, kteří mohou zodpovědět konkrétní otázky k horizontálním průřezovým tématům. Já bych ráda řekla, že v této zprávě máme mnoho zjištění, se kterými komise souhlasí. Komise v reakcích na tuto zprávu již objasňovala probíhající snahu na zajištění transparentnosti. Komise je odhodlána garantovat transparentnost. Myslíme si, že jsme jednou eh, z takovýchto organizací na světě, které poskytují velice mnoho informací o tom, kdo a jak implementuje evropský rozpočet. Účetní dvůr vydal čtyři doporučení a komise přijala tři z těchto čtyř. Ráda bych upřesnila, co se u jednotlivých doporučení stalo. Začala bych tím, na čem se shodneme. První doporučení, na kterém se shodneme, je doporučení číslo dvě tomto doporučení účetní dvůr doporučuje komisi, aby konzistentně aplikovala veškerá subgrantová pravidla a zohledňovala sektor, sektorová specifika. Já bych ráda řekla, že toto doporučení akceptujeme a vlastně e, jsme přesvědčeni, že příslušné kroky již byly podniknuty v rámci e, té nejnovější verze finančního nařízení tom novém finančním nařízení obecně jsme velice jasně eh, řekli, jak to je s těmi pravidly, která nebyla přesně aplikována všemi stakeholdery. Co se týká doporučení číslo 3, tak zde účetní dvůr doporučuje komisi, aby zlepšila informace, které dostává o fondech implementovaných nevládními organizacemi v rámci jednotlivých eh, fondů. My už jsme se hodně zlepšili v oblasti výzkumu. V minulosti se eh, zveřejňovaly pouze informace o koordinátorech. Teď v této oblasti, v oblasti výzkumu tady, poskytujeme informace nejen o eh, koordinátorovi, ale také o, ve, o všech dalších příjemcích fondů z rozpočtu EU. Analyzujeme, jak se do budoucna můžeme zlepšit v oblasti správních systémů, tak abychom podchytili a všichni sbírali stejné informace, zejména co se týká vnější činnosti. Snažíme se ty řídící systémy modernizovat, tak abychom mohli tyto fondy dobře spravovat tak, abychom měli k dispozici potřebné informace o všech těch krocích, které potřebujeme pro implementaci rozpočtu EU. Co se týká doporučení číslo 4, tady účetní dvůr doporučuje komisi, aby zlepšila přesnost zveřejňovaných informací. Komise by ráda zdůraznila, že my se plně zavazujeme transparentnosti a Začali jsme podnikat kroky i přímo v terénu. V rámci Mezinárodní iniciativy pro transparentnost jsme začali zveřejňovat už v říjnu 2017 informace o svěřenských fondech a poskytujeme také informace o našich výsledcích od listopadu 2017. Samozřejmě budeme detailně analyzovat eh, veškerá doporučení účetního dvora a podnikneme veškeré potřebné další kroky, tak jak to bude nutné. Další věc, na které účetní dvůr trvá, je otázka přímého a nepřímého zpravování. Například v situaci, kdy se ty fondy eh, spravují politikou v rámci přístupu OSN. Eh, řekla bych, že tady je nutné říci, že ten systém ex ante hodnocení má za cíl ujistit komisi o tom, že komise se může spolehnout na systémy, pravidla a procedury těchto entit. Veškerá tato hodnocení a to, jak fungují, to bylo samozřejmě zavedeno i do toho finančního nařízení. Tolik tedy eh, tři doporučení, které komise přijala, ale řekla jsem, že u toho třetího doporučení není možné eh, jej přijmout, a to proč, to vám hned řeknu. Doporučení soudu, eh, účetního dvora pardon, je, že komise by měla zlepšit eh, systém jak si vyučtovávání a měla by poskytnout jasná interní vodítka a kritéria pro identifikaci nevládních organizací. A já si myslím, že tady to musíme říci naprosto jasně. Komise chce být transparentní, ale neexistuje ani společná definice nevládní organizace. A ten eh, účetní systém toto nevyřeší. Já jsem eh, za něj odpovědná, jsem příslušnou úřednicí a mě nepřísluší definovat, co to je nevládní organizace. Žádnou jasnou definici tady nemáme. V některých členských státech ta definice třeba existuje, ale pokud do toho účetního systému zadávám kritéria a definuji, co to je nevládní organizace, tak kdybych to udělala, tak hned druhý den mě někdo obviní z toho, že jsem tam dala tato kritéria a ne nějaká jiná. Před několika lety eh, parlament, protože tady bylo toto téma definice eh, nevládní organizace, požádal komisi, aby identifikovala, co je zisková a co je nezisková organizace. A to byla tehdy žádost výboru Econ a my jsme tu žádost implementovali a upravili jsme náš systém, aby ty informace zahrnoval. Ty informace jsou faktické, lze je ověřovat. A e, vlastně pro všechny registrované příjemce v centrálním systému jsme ty informace ověřovali, ale pro nevládní organizace, protože nemáme definici, nemůžeme definovat, co to je a co to není nevládní organizace ale protože o nevládních organizacích všichni mluví, máme tam takové, máme tam určité možnosti jaksi vlastního vyjádření. Žádáme příjemce evropských fondů, aby nám sdělili, zda existují nějací soukromí příjemci těchto prostředků. Že oni mohou sami říci, že eh, oni jsou nevládní organizace, tedy nevládní organizace v jejich členském státě. Takže to je iniciativa, kterou jsme před několika lety podnikli. Ale tato samodeklarace je neověřitelná, protože tam chybí kritéria. Komise je přesvědčena, že jakákoliv dodatečná kritéria by vyžadovala harmonizaci na úrovni EU co do konceptu nevládní organizace. A to musí odsouhlasit legislátoři a tím pádem by to neměla zavádět komise sama o sobě. Na závěr rozhodně uznáváme, že nevládní organizace jsou zásadními aktéry pro zprávu věcí veřejných a že to jsou důležití partneři při plnění programu EU. Proto se i nadále zavazujeme, že je budeme podporovat. A kromě toho bychom rádi zdůraznili, že komise už nyní je jednou z nejtr- nejtransparentnějších organizací na světě, ať už jde o naše vlastní postupy nebo ať jde o naši práci s ostatními. Další zlepšení jsou samozřejmě vždy možná. A doporučení účetního dvora bude v tomto ohledu jistě velice užitečné. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Ja, die Sache mit der Transparenz, da kommen wir nochmal drauf zurück. Paní Hotelbong a pak kolega Noč ještě. Především chci zdůraznit, že audit nebyl o výsledku toho projektu, to bylo eh, té zprávě o Turecku můj kolega mm, Jakovsen byl zodpovědný za ty projekty, kdy jsme se věnovali těm projektům samotným. Eh, to jsem řekla tedy na úvod a chci to zopakovat. Náš audit se týkal toho, kdo dělá co a kolik každý aktér dostane a jak se tyto informace zveřejňují. Po kontrole všech systémů jsme viděli například, mm, že EPAC, eh, to je systém, kde se ty informace mm, vkládají, kde to označí jako NGO bez jasné definice. Proto jsme dali doporučení, že když zadáváte do, do, něco do systému ABAC bez jasné definice, by bylo lepší, kdyby byla ta jasná definice. My tam říkáme, že jsou tam i univerzity a výzkumné ústavy označené jako NGO. Řekneme, že nemohli dostat ty informace, nevíme. Neříká vám, že nepoužívají ty informace, ale bylo by jasnější, kdybychom věděli, co je vlastně obsahem NGO. Mělo by to být transparentnější. Je to, myslím, v zájmu nejenom daňových poplotníků EU, ale také nevládních organizacích jako takových, když dostávají granty nejenom z evropské úrovně, ale od členských zemí, soukromé granty a podobně. To je důvod, proč jsme toto uvedli z našeho hlediska nevládní organizace nejsou riskantnější benefenti než jiný, ale častý vzorec implementace projektu, především v externí akci, je, že evropské fondy jsou e, přecházejí různými vrstvami, více vrstvami NGO, včetně agentur OSN nebo konsorcí NGO. A tato složitost vyvolává riziko nedostatečné transparentnosti. Já jsem uvedla příklad, že mm, třeba jsme viděli, že agentury OSN neby, nebo se neřídí vlastními pravidly. Takže jsme také řekli v našich doporučení, že mm, je to přímý management, je to jasné a transparentní. Pokud nepřímý, tak to není dostatečně jasné. Že naše doporučení je zlepšit ten systém a je v zájmu všech, aby byla větší transparentnost. A tím to, myslím, jsem odpověděla na všechny otázky. Pokud jsem na něco zapomněla, tak mi to neváhejte připomenout, já udělám follow-up. Kolega Dojč žádal o slovo. Já souhlasím s paní předsedkyní, že obsahové otázky nemusí být zodpovězeny bezpodmínečně teď, ale jednou musí proběhnout i otázk, diskuse o obsahových otázkách. Jak Eh, to je s těmi eh, NGO, které mají dostávají evropské peníze. Jsou to o miliardy, částečně rozhoduje komise, částečně členské státy, ale jde o daňové prostředky, prostředky občanů. Takže někdy budeme muset mluvit o tom, jak s podporou NGO, jak to tedy zda bojí proti eh, volnému obchodu, zda jejich cíle jsou v souladu s našimi hodnotami. A eh, otázka je, zda ta činnost NGO v posledních letech eh, prakticky jako se tedy jsou polostátní organizace. Tak tuto diskusi musíme vést. Já děkuji tedy za zvláštní zprávu četnímu dvoru. Touto zvláštní zprávou můžeme um, nastartovat proces, který povede k výsledkům, nebo zda Eh, z, z evropských prostředků je podporována nevládní organizace nebo soukromá organizace. To by mělo platit pro všechny ty pravidla bez ohledu na právní formu. V biznesu jsou i velké firmy, i malé rodinné firmy, ale své účty, své účetnictví musí vést transparentně. Totež by mělo platit pro nevládní organizace. Mm. Věřím, že mm, když Ehm, kritizujeme ehm, nevládní organizace, že nejsou transparentní, tak eh, není možné tedy předpokládat, že eh, to není správné, protože to je nevládní organizace. Tento diskurs musí skončit. A já doufám, že půjdeme dál tímto směrem. Děkuji. Na závěr zpravodajka Klaudia. Dobře, takže tím jsme se dostali k eh, konci tohoto bodu. Děkuji